Myslím, že můžeme začít. Máme zde řadu poslanců. Die Nejdříve bych chtěl eh, pohovořit o závěrech eh, schůze koordinátorů 31. srpna. Eh, rozdal jsem vám kopie, pokud nemáte žádné námitky, tak tento Tyto závěry budou přijaty. Máte čas do konce dnešní schůze. Gintre? Uh, Problém, který zde vidím, souvisí s tím, že v bodu 3 jste napsal, od koordinátoři se rozhodli dát implementaci zpráv předchozím zpravodajům, kteří již legislativu legislativu připravovali, ale neproběhlo žádné hlasování, pouze stručná diskuse, kde se hovořilo o nové metodě, ale přesně se nespecifikoval. E, toto vnímáme jako diskriminaci, e, protože nás to vylučuje z možnosti účastnit se na zprávě, pokud jsme žádnou zatím nesestavovali. E, nebylo to přijato jako oficiální rozhodnutí, proto žádáme, aby se koordinátoři sešli znovu, protože by bylo nefér vylučovat malé skupiny z možnosti eh, sami pracovat. Eh, tak eh, to byla milná interpretace. A proto bych navrhoval, aby tu větu, když tam je zpravodaj, tak to dostane a když ne, tak tu větu. Jinak by původní zpravodajové poskytující, eh, tedy jejíž řad se rekrutovali zpravodaje, pak to vypustíme, tuto část věty, a pak to bude v pořádku, je to rozhodnutí ad hoc. A pokud se shodneme, nikdo není proti takovému zápisu, je to v pořádku. Děkuji. So, dann kommen wir zur Kontrolle. A nyní eh, přistupme ke kontrole prováděcích eh, pravomocí svěřených eh, komisi, prezentace komise, generální ředitelství MUV o opatření v rámci regulativního postupu s kontrolou RPS. Jedná se o letectví, lokalizační zařízení pod vodou, námořní oblast. Parlament eh, dostal čtyři návrhy k těmto opatřením v rámci RPS, protože to spadá pod pravomoc výboru pro dopravu. Parlament má nyní možnost posoudit tato opatření a v případě, že bude mít nějaké námitky, tak je vznést. Opatření RPS, eh, kterými se dnes zabýváme, se týkají letecké dopravy a námořní dopravy. Vstoupí v platnost pouze tehdy, eh, případě, že parlament eh, ve lhůtě tří měsíců nebude mít žádné námitky. 26. Eh, srpna jste dostali eh, komitologický bulten a tam byly návrhy těchto opatření. Pas do 27. října, aby se vyjádřil ohledně těchto opatření, pokud bude mít nějaké námitky. My máme tři výhrady k těmto opatřením RPS. E, za prvé si myslíme, že návrh opatření překračuje prováděcí pravomoce komise, za druhé to není v souladu s cílem nebo s obsahem základního právního aktu a za třetí je v rozporu se zásadami subsidiarity a přiměřenosti. Jak všichni víte, e, v trialozích se vždy e, snažíme o to, aby eh, ustanovení, která se týkají prováděcích opatření, tak aby byly vždy pečlivě stanoveny v právních textech. A k tomu také patří právo parlamentu, aby tato opatření prověřil. Eh, takže tady vidíte konkrétní příklad realizace předání pravomocí komisí. Je proto důležité, abychom si na to eh, určili čas a věnovali se těmto návrhům a dobře je prověřili. E, proto bych chtěl poděkovat komisi za to, že přišla mezi nás a že nám tato opatření vysvětlí. Já bych chtěl e, tedy vyzvat komisi zástupce generálního ředitelství MOVE, aby tato prováděcí opatření představili. Jedná se o čtyři e, plánované prováděcí opatření a nyní má tedy slovo pan Filip Cornelis a paní Berg, Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Pokud mi dovolíte, začnu se složkou letectví. A první je návrh na komise změnit nařízení 965 z roku 2012, tomu říkáme OPS, nařízení tedy operační pravidla pro letectví. A to by mělo řešit řadu problémů, které vznikly v souvislosti s ne- závažnými nehodami nebo eh, incidenty. Když se snažíme poučit z těchto nehod, zjišťujeme, že je velice obtížné eh, získat zpětně eh, takový, eh, takové torzo letadla, když třeba před, pár, před lety spadlo letadlo mezi Brazílií a Francií, vystratil se letou v Ázii nedávno MH370 a z těchto událostí se chceme poučit a proto navrhujeme nové metody, abychom zlepšili metodu nalezení vraku a za druhé, abychom eh, mohli pracovat s zvukovými záznamy z černé skřínky eh, a abychom lépe dokázali letadla vystopovat, aby tedy řízení letového provozu vědělo, kde se letou nachází, i když je mimo dosad, dosah pozemních radarů, ale je nad eh, mořem modernizujeme tedy záznamy hlasu Eh, je to těžko srozumitelné, ale v řadě případů se na, v letadlech ještě zaznamenává na pásky, na kazety magnetofonové. Eh, to eh, od, změníme, kde mohou nahrávat 25 hodin záznamu. Dříve se dalo uložit někdy 30 minut a někdy dvě hodiny v důsledku technologických limitů, které již dnes nemáme tolik, tedy k hlasovým záznamům. A v případě MH370, kde Pravděpodobně došlo k havárii mnoho hodin poté, co vznikl první problém, ale takový záznamník, který dokáže nahrát jenom dvě hodiny, by to vůbec nemohl pojmout. Za druhé, do budoucna budeme doporučovat lepší zařízení pro lokalizaci podvodů. Jsou to e- e- zařízení, která emitují signál, tak, aby záchrané týmy mohly eh, vrak nalézt. Pokud to naleznou velice rychle, mohou eh, zachránit ještě oběti, anebo alespoň eh, zajistit nápravu škod po katastrofě. V mnoha případech takovéto vysílací zařízení nebylo dostatečně silné. Mm, jeho signál se nedal zaznamenat z větší vzdálenosti, nebo um, baterie se vybily ještě předtím, než se záchrana plavidla dostavila na místo havárie akvárie. Proto budeme tedy pracovat s těmito zařízeními pro lokalizaci pod vodou. Také zlepšíme eh, metody sledování polohy letadel. Budeme vycházet z výsledků a výkonů, tak aby všechny letecké společnosti mohly lokalizovat své letouny, kdekoliv jsou i třeba nad oceány a moři. Nebudeme doporučovat konkrétní metodu, jak to provést, ale e, povinnost bude na bedrech operátora. Na to pracuje také organizace ICAO a my samozřejmě budeme doporučovat, aby pracovali vždycky v souladu eh, s mezinárodními požadavky, s požadavky Mezinárodní organizace pro civilní letectví a další. Tolik eh, prvky z první složky. Nevím, zda chcete, abych pokračoval k dalším tématům. Ano. Eh, druhá a třetí oblast se vztahují ke stejnému tématu a to jsou hlukové standardy pro letadla. Proč jsou dva texty? Protože upravují za prvé základní nařízení o bezpečnosti, což je nařízení parlamentu a rady a za druhé novelizujeme prováděcí pravidla vyplývající z toto nařízení. Jsou to tedy dva texty věnované stejnému tématu. Tématem je zavedení nových standardů pro hlukové limity pro budoucí eh, letouny. Víte, že v kontextu Mezinárodní organizace pro civilní letectví jsme již řadu let věnovali pozornost standardům hlukových limitů, tak abychom podnítili průmysl výrobce eh, letadel k tomu, aby dělali maximum, co je technologicky možné, aby hlukové emise snížily. Proto se po každé stanovují přísnější hlukové limity pro nová letadla a mm, ta pravidla se v průběhu času zpřísňují. Navrhujeme tedy nové standardy, které budou stavět na standardech předchozích eh, a která zajistí přísnější hlukové limity pro letadla, která jsou nově eh, uváděna na trh nebo budou v nejbližší budoucnosti na trh uváděna. A to na základě práce ICAO do níž jsme také výrazně přispěli za Evropu, byli jsme také hybnou silou, eh, protože v jiných částech světa neviděli tuto otázku jako příliš akutní, eh, ale právě hluk je zásadním problémem pro hustě osídlená území, k nímž Evropa také patří, proto jsme se snažili na tomto tématu eh, aktivně pracovat. Na základě těchto materiálů přijala Mezinárodní organizace pro civilní letectví přílohu 16, věnovaná ekologickým pravidlům, eh, a to v březnu 2015. My doporučujeme, aby se tato pravidla převzala do našich vlastních legislativních rámců. Dokonce ani nemáme jinou možnost, protože protože nařízení o bezpečnosti eh, nás nutí k tomu, abychom převzala pravidla, která eh, v oblasti životního prostředí přijímá ICAO. Nový standard zpřísňuje Eh, o 7 decibelů oproti současným úrovním podle kapitoly 4 a to se bude vztahovat na nová trysková letadla, která budou předkládána pro certifikaci od roku 2018 hm, a to u největších letadel nad 55 tun a po roce 2020, tedy od roku 2021, s účinností trysková letadla, která mají méně než 55 tun eh, a eh, také vrtulová letadla eh, pod 8,6 tun. Děkuji. Já, tam... Děkuji vám. Chcete se na něco zeptat nebo máte nějakou připomínku? Mr. Kuhn. Pan Kuhn. Děkuji, pane předsedo. Eh, to bylo velmi zajímavé. Vyslechli jsme si od komise eh, nová eh, technická opatření a ta vyplývají z těch eh, nehod, ke kterým došlo v leteckém průmyslu v minulém roce. Je důležité, aby letadla byla vybavená lepšími zařízeními a abychom eh, nezáviseli pouze na černých eh, skřínkách nebo na záznamnicích hlasu protože eh, v případě, že eh, letadlo se zřítí, tak je důležité, abychom mohli lépe sledovat, co se stalo, abychom měli záznamy po dobu 24 hodin, aby se to dalo všechno lépe vysledovat, to je v pořádku. A důležité, aby to bylo projednáno s ICAO, s evropskými orgány leteckého letectví i světovými orgány ale já bych se chtěl zeptat na Ukrajinu a e, na to, že bylo svrženo e, e, letadlo s cestujícími přímo v tomto prostoru. Ty zmatky, které existovaly ohledně toho, že byl ten prostor uzavřen ve výši 11 000 metrů, takže to se vědělo obecně, to bylo známé že tam ale létaly eh, rakety, ale mělo se za to, že eh, se mohou dostat do 30 tisíc metrů, takže vyplynula eh, z toho, něco z toho vyplynulo, nějaké důsledky. British Airways tam nelétaly, ale malajzijské aerolinie ano, a potom bylo to letadlo sestřeleno takže přistoupilo se mm, k nějakým aktům eh, přenesné pravomoci nebo prováděcím aktům. Bylo k ním přistoupeno? Děkuji vám. Pan Peter Lundgren. Well, the questions I was wondering about... Já jsem uvažoval v zásadě o podobných otázkách jako můj předřečník, tak už hovořit nebudu. Jetzt Bruno Golnisch. Pan Golnisch? No. Eh. Děkuji vám. Pane předsedo, opatření, která eh, byla navržena, jsou sice rozumná, ale chci položit otázku, co se týče souladu se standardy a normami, které vydává Mezinárodní organizace pro civilní letectví. Předpokládám, že normy, o nichž hovoří komise, jsou přísnější než normy ICAO, protože jinak by neměly smysl. Uh, protože eh, zcela jistě s tím souvisí ještě další otázky. Ještě se chci zeptat, eh, co se týče eh, norem pro hluk, hlukové limity. Bude toto platit pouze pro evropské výrobce letadel, a nebo budeme uplatňovat toto pravidlo tak, eh, pro všechny výrobce letadel, která budou létat, přistávat v Evropě nebo vzlétat eh, z evropských letišť, tedy jak můžeme mimo Evropu uplatňovat tyto požadavky a na základě subsidiarity, pokud to nemůžeme eh, uplatňovat mimo Evropu, riskujeme tím, že vznikne nekalá soutěž ze strany výrobců eh, letadel, které, eh, kteří sídlí mimo Evropu a kteří pak budou moci dělat cokoliv. Eh, děkuji vám. Vidím, že se někdo další o slovo nehlásí, tak prosím, komise, zareagujte. Děkuji vám, pane předsedo. První otázka východní Ukrajiny. Musím říci, že toto je naprosto mimo rozsah působnosti tohoto nařízení, které se předkládá parlamentu pro přeskum. Mohu však říci asi tolik, že bylo vynaloženo úsilí eh, od nehody MH17, eh, aby se zlepšil tok informací a kvalita informací tedy kde je bezpečné létat podle mezinárodního režimu, kde, jaké jsou tedy letové zóny, respektive bezletové zóny a letovou zónu si pak eh, zvolí aerolinie sama, tu letovou trasu. V ICAO jsou také eh, vydávána upozornění leteckým společnostem, ty by se, tato upozornění by se měla zpřístupnit všem měla by být snáze dostupná. Také spolupracujeme s členskými státy EU, abychom zajistili, že budou dostupné informace lépe sdíleny, rychleji sdíleny a v tomto kontextu také Evropská agentura pro bezpečnost letectví EASA a tady musím poděkovat eh, za odvedenou práci k návrhu nařízení, které dnes eh, diskutujeme, protože oni to nařízení připravují, tak ta se také eh, na tom podílí. Eh, rozhodně se zasadila o lepší zveřejňování situace pro letový prostor jakožto doporučení pro jednotlivé letecké společnosti. Práce v této souvislosti probíhá, ale je to mimo rozsah působnosti tohoto nařízení. A co se týče limitů pro hluk, otázka zda třeba jsme přísnější než ICAO. Ne, nejsme. Eh, současné nařízení, podle něhož pracujeme, nám říká, že musíme standardy ICAO přesně kopírovat, nesmí naše standardy být ani nižší, ani vyšší, a to je podle nařízení 216 z roku 2008. Je však nezbytné, abychom tyto tr- standardy transponovali do našich vlastních pře- eh, právních předpisů protože předpisy ICAO jsou eh, závazné eh, pro úřady, ale měly by být také závazné tím, eh, že se převedou do pravidel EU. A tyto standardy uplatňujeme nikoli na provozovatele, ale na výrobce letadel. Bude se to týkat všech nových letadel, která budou uváděna na trh po eh, uvedených datech a ta budou muset splňovat hlukové standardy. Skutečně ve světě není až tolik výrobců velkých letadel. My máme evropský Airbus, eh, ten bude vázán těmito standardy a pak máme ještě další známé společnosti z USA, Kanady, Brazílie ale v současné době jsou to vlastně jediné společnosti, které produkují velká letadla a ty musí dodržovat také pravidla ICAO. Pro letadla na již výrobu dohlíží. Myslím si, že neexistuje riziko, že by třeba Boeing přešel k nižším standardům. Eine kleine Zwischenfrage von Herrn Kuhn. A děkuji a nyní ještě další dotaz od pana Kuna. Jedná se o ty eh, hranice, které jsou stanoveny eh, v případě, že existuje eh, hluk, který způsobil letadlo. To od roku 2018 je to přes 50 tun celkové váhy letadla a potom od roku 2021 to bude méně, to bude pod 55 a potom tam budou ještě ty menší. To je otázka, která se musí vyřešit z technické stránky, protože turbíny způsobují eh, hluk a výrobci těch eh, motorů je Rolls-Royce a jiný eh, výrobce těch motorů je právě Rolls-Royce a má přední pozici na trhu a pokud se dohodnou s ICAO, tak potom výsledky eh, výzkumu a vývoje musí být eh, na takové úrovni, aby tam bylo vhodné spalování a aby od roku 2000 2018 se mohlo dosáhnout tohoto snížení hluku, aby se potom mohlo uvést na, trhu, na trh. A to musí být eh, realistické. Nemůžeme tady eh, stanovovat nějaké limity, které nejsou technicky proveditelné. Já se tedy ptám, je to technicky proveditelné? Eh, všechna letadla, která se budou vyrábět od roku 2018, tak když to bude váha větší než 55 tun, tak budou se muset držet tady tohoto limitu decibelů Eh, takže mm, i ty letadla na vlastní pohon. Týká se to samozřejmě Airbusu, eh, Boeingu a nebo jak se všechny eh, jmenují. Ta velká letadla, je to tedy technicky pokryté, se ptám? Stručná odpověď? Um, Mr. Ano, pane Kuhne to je právě obtíž celého procesu a přesně takto experti postupují, když připravují standardy v ICAO. Je tam skupina odborníků a my jsme za Evropou velice aktivní a s pomocí inženýrů z organizace EAS stanovujeme standardy na takové úrovni, aby to bylo technicky proveditelné, ale současně co nejnáročnější, abychom posouvali průmysl co nejvíce dopředu, abychom nepolevovali v toleranci k hluku, ale zároveň nechceme stanovit normy, které by nikdo nedokázal splnit nebo které by bránily ve výrobě nebo nasazení do provozu nových letadel. A samozřejmě eh, hlukové certifikáty se vydávají pro celé letadlo eh, tedy Airbus a Boeing musí požádat o takový certifikát, ale samozřejmě hlavním faktorem je tam motor. Není to jediný faktor hlučnosti, ale eh, měří se hlučnost celého letadla. Preuß erwähnt wurde. Eh, děkuji, tady se hovořilo o Rolls royce Já si pamatuju, že před 40 lety jsme diskutovali s odboráři a řeklo se, že Rolls Royce vyrábí auta, která jsou tak tichá, že nejsou slyšet na silnici. Ale ta, která se vyrábí eh, v továrně, tak ta, mají, ta auta mají problémy s hlukem a to musí být eh, propojené. Takže já si myslím, že se dá udělat více, než se dělá v realitě. Děkuji vám tedy za tento příspěvek a nyní Eh, paní Christine Berg je na řadě. Yes, with pleasure and we... Děkuji, budeme ctí. Jdeme ze vzduchu na moře a jdeme na environmentální téma. Komise navrhuje pozměnit přílohu stávající směrnice z roku 2000 týkající se přijímacích zařízení pro zbytky nákladu z lodí a pro odpadní látky z lodí. Ta příloha, kterou chceme pozměnit, obsahuje informace, které musí eh, kapitán předložit vždy, když chce přistát v přístavu. Jde o to, aby se odpad z lodí nevypouštěl na moři, ale aby se vypouštěl do zvláštních zařízení, do zvláštních jímek, které budou muset být k dispozici v přístavech. Viděli jsme, že v mezinárodním režimu a podobně jako letectví je lodní doprava mezinárodním sektorem, protože lodi jezdí po celém světě. Příslušné příslušná pravidla IMO, tedy Mezinárodní námořní organizace, a příslušné umluvy Marpul se změnila v tom smyslu, že podobně jako jsme slyšeli o ICAO, odborníci se shodli na nové klasifikaci, na detailnější klasifikaci eh, lodního odpadu. A to se reflektuje i ve směrnici. Proto jde o to, abychom aktualizovali informace, které je nutné poskytovat eh, v evropských přístavech na základě mezinárodních požadavků tak, aby po celém světě existovala shodná pravidla. Rovněž navrhujeme, do budoucna pro poskytování těchto informací, eh, které tedy musí ten kapitán poskytnout, tedy jaký odpad loď eh, dodá do přístavu a jaké objemy eh, toho odpadu ta loď může vést, aniž by musela v tom přístavu ten odpad, odpad vylodit tedy zda má dostatek kapacity pro doplutí do dalšího přístavu, tak aby se zajistilo, že nebude potřeba vypouštět odpad na moři. Navrhujeme, aby se tyto informace do budoucna eh, předávaly elektronicky, protože od roku 2000, kdy tato směrnice byla schválena, se toho stalo hodně. Dnes máme eh, už elektronické systémy pro reporting, kterou řeší Evropská agentura pro bezpečnost na moři, eh, které by umožnily záznam a předávání těchto informací elektronicky mezi přístavními orgány, lodí a všemi ostatními. Celkově vzato si myslíme, že touto změnou vytvoříme situaci win-win prospěšnou pro všechny, protože pro eh, orgány, které vynucují plnění pravidel, bude snazší pochopit, zda daná loď musí vypustit odpad, anebo zda může plout dál, aniž by e, vznikalo riziko e, vypouštění odpadu na moři, takže to je prospěšné pro životní prostředí, ale bude to také výhodné pro průmysl, protože tím, že ty informace budou k dispozici elektronicky do budoucna, sníží se doba odbavení v přístavech a zvýší se pravděpodobnost možnosti plout dál, pakliže tedy nebude potřeba odpad vypouštět řízeně v přístavu. Tolik tedy stručný úvod. Pokud um, výbor uh, vyžaduje více informací, máme tady odbornici Anu Rimon, která vám může poskytnout detailnější informace. Děkuji vám. Máme otázky nebo připomínky? Pan Van der Kamp, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji komisi za informace. Myslím si, že bychom se všichni měli pokusit, a tím se vlastně dostávám k své první otázce, stanovit, zda mluvíme o vnitřních vodních cestách anebo pouze o mořeplavbě. Druhá otázka přístavy. Mají přístavy povinnost zajistit dostatečnou kapacitu pro zvládnutí toho daného objemu odpadů? Já vím, že je důležité, že lodi mají vypouštět odpad v přístavech, ale pokud přístav nemá dostatečně objemné jímky, co se bude dít? Máme nějaké lepší přístavy, horší přístavy, je mezi nimi konkurence, nebo jak to je? To jsou mé dva dotazy. Ano, děkuji. Další otázky? Pan Kůn. Všichni víme, že na velikých dopravních lodích existuje něco jako spalovna odpadu. Eh, co se bude dít s nimi? Jaké standardy pro to uplatňujeme? A jakým způsobem se řeší uskladnění Eh, odpadu v souvislosti s délkou eh, plavby, velikostí lodí. Jsou proto nějaké konkrétní předpisy? Kapacita v přístavech, to je známá věc. Ale aby se tak řeklo, v přístavech pak budou muset probíhat kontroly, eh, protože nejde jenom o to, aby se kontrolovaly jenom lodi, které přijedou do přístavu, co se týká tedy toho zboží, obsazení lodi, toho zda eh, mají odpovídající certifikace a tak dále. Eh, půjde o kontrolu posádek a jejich certifikací. Teď bude potřeba kontrolovat i to, jakou kapacitu mají přístavy na zvládání daných objemů odpadu. Je to tak? Bude se muset také kontrolovat tedy eh, kapacita těch jímek v přístavech a já se ptám, kdo to bude kontrolovat. Děkuji, další otázky nejsou, tak se se ptám já. Já jsem slyšel spalovny odpadu. Eh, to je v podstatě záležitost každé lodi na oceánu. Protože lodi eh, jedou na těžké oleje a to je, ten, to je ta nejtěžší složka surové ropy. A to je, myslím, přesně to, kde musíme zasáhnout. Pokud bychom donutili lodi používat normální běžné oleje, tak by se snížily významným způsobem emise. To jsou taková spalovací zařízení, kde nemají vůbec žádné filtry ani nic takového. Můžete jim říci, zaveďte filtry, ale oni řeknou, to stojí peníze, ale když se podíváte na celkové náklady na loď a na palivo, je to skutečně malá částka. Takže samozřejmě starat se o odpady, to je jasná věc, odpad by neměl končit v moři, ale i to ostatní by mne zajímalo. Takže prosím, komise, máte slovo. Děkuji. Tak já to vezmu po pořadě. Aby to bylo jasné, tato směrnice se netýká eh, vnitrozemských vodních cest. Hovoříme skutečně pouze o mořských přístavech. A jak už zaznělo od kolegů, přístavy mají povinnost mít dostatečnou kapacitu přebírat odpad z paluby lodí. Kromě toho je zde taková malá doložka, co se týká rozumného nebo praktického množství. Máme, obrovské, eh, máme obrovský počet přístavů eh, v Evropské unii. Tato směrnice se týká i loděnicí, tedy sportovních loděnicí a nelze očekávat, že třeba loděnice bude mít stejné zařízení eh, na Malém řeckém ostrově, jako má přístav v Rotterdamu. To ne. Samozřejmě záleží také na tom, eh, jaký objem dopravy se v daném přístavu objevuje. Nelze očekávat, že nějaký přístav, kam třeba jednou za rok přijede jedna výletní loď, že bude mít stejnou kapacitu jako jiné přístavy, které jsou navštěvovány loďmi tohoto druhu pravidelně. A proto je velice důležité, aby orgány, které budou mít na starosti dodržování pravidel, Ono rozhodnutí o tom, co bude, jaký přístav bude spadat pod eh, kterou, eh, který orgán, eh, to je na členských státech konec konců, když máte na starosti nějaký přístav, tak tam v podstatě kontrolujete jenom lodě s cizí státní vlajkou, na rozdíl od loděnic, kde kontrolujete v podstatě všechno, protože tam je velký objem domácí lodní dopravy. Takže Eh, bude muset se stanovit, eh, co se bude přesně kontrolovat, protože nějaký ten úředník nemůže nastupovat na každou loď a kontrolovat všechno. Eh, při každé přístavní kontrole zkrátka nelze zvládnout vše najednou. Ale podle designu lodí se stanovují konkrétní kapacity na, od, na jaksi objemy odpadu a tím, jak lodě plují mezi přístavy, tak se ty e, jímky nebo ty kontejnery různým způsobem plní. A tím pádem je důležité mít nějaký elektronický systém, který by pomáhal kontrolním orgánům, ať už je to přístavní inspekce nebo mm, někdo z odboru životního prostředí, aby viděli už elektronicky ještě předtím, než ta loď přijede, zda má dostatečnou zbylou kapacitu v těch jímkách a pokud ne, tak je jasné, že eh, ten příslušný orgán musí tu loď zkontrolovat, zda vyložila veškerý odpad. Protože z elektronického záznamu bude evidentní, že eh, nebude možné, aby se ta loď dostala do dalšího přístavu, aniž by něco vypustila na moři. Samozřejmě moderní výletní lodě, to jsou v podstatě plovoucí města a mají i vlastní spalovny odpadu. Tyto spalovny pomáhají snižovat ten objem toho, řekněme, běžného odpadu, směsného odpadu, tedy obyčejných odpadků, ale na druhou stranu to, co eh, pak vychází z těch spaloven, může být daleko toxičtější než běžný odpad. A proto se změnila také mezinárodní klasifikace odpadů. Velké přístavy tím pádem budou muset také zajistit, aby byly schopny nakládat i s toxičtějšími odpady, které budou stále častěji v budoucnu přicházet tím, jak se bude zvyšovat spalovací kapacita, která bude řešit odpadky přímo na palubě velkých eh, výletních lodí. Je důležité také zmínit, že tato směrnice umožňuje přístavům zavést poplatky a určitým způsobem je strukturalizovat. Jsou to poplatky, které přístavy uvalují na provozovatele lodí, na rejdaře. A mohou poskytovat určité pobídky, eh, z hlediska objemu odpadu, který daná loď odevzdává. Jinými slovy, pokud se provedou opatření za účelem snížení objemu odpadku na lodi, bude to pak daným přístavem zohledněno při vypočítání poplatků za eh, služby, které přístavy účtují za použití jejich eh, jaksi odpadních zařízení. Ve vašem sdělení se také hovoří o tom, že většina kontejnerových lodí eh, i nadále v dnešní době spaluje ty nejtěžší složky nejtěžší složky surové ropy, nejsou to jen nákladní lodi, ale i, i, i výletní lodi. To je pravda, ale do budoucna plánujeme legislativu eh, na zlepšení kvality ovzduší. Chceme zejména snižovat objem síry v těchto palivech, to znamená, že budeme mít pobídku pro to, aby lodi eh, spalovaly jaksi méně špinavá paliva, a nebo budou používat opatření, jako jsou třeba skrabry, aby se snížily emise ze spalování těch těžších paliv. To, co je teď před parlamentem, je zhruba toto. Toto opatření, které navrhujeme, má reflektovat detailnější klasifikaci odpadních materiálů, která byla přijata na mezinárodní úrovni. Zároveň byla však zavedena nová kategorie odpadních materiálů a to je odpad ze skrabrů. A to je něco, co zatím nejsme schopni reflektovat v rámci této eh, revize eh, podniknuté v rámci komitologie. Jak jste zmínil na začátku odpoledního zasedání, existuje velice dobře definovaný parametr toho, co smí komise navrhovat, co smí komise udělat v tomto druhu aktů. A pokud bychom chtěli zavádět novou kategorii odpadních materiálů v rámci tohoto procesu, už bychom šli za rámec stávajícího rozsahu směrnice, protože ta směrnice je z roku 2000. A tehdy tento nový druh toxických odpadů, který vychází z užívání technologie skrabrů, vlastně ještě vůbec nepřicházel v potaz. Což je tedy domácí úkol pro nás a brzy vám něco předložíme. Momentálně provádíme hodnocení celkového fungování této směrnice a pravděpodobně v roce 2017 vypracujeme návrh eh, na revizi celé této směrnice, což by znamenalo rozšířit mimo jiné její pole působnosti tak, aby tato nově zahrnovala i tento nový druh odpadních materiálů, který momentálně pokryt vůbec není. Ovšem s přihlednutím k tomu, jenom abych vás ujistila, všechny členské státy EU jsou signatáři a členy Marpol, umluvy eh, Marpol, A e, tato umluva, která se týká kategorizace odpadních materiálů, vstoupila v platnost v roce 2013. Takže na základě mezinárodních závazků, kterým členské státy podléhají, už povinnost pro členské státy je. Nicméně nelze to vynucovat prostřednictvím směrnice, protože kdyby komise navrhla zavedení této nové kategorie odpadních materiálů, které nejsou předmětem toho, na čem se parlament s radou dohodli v roce 2000, bychom překročili ten manevrovací prostor, který pro tato opatření máme. Děkuji. Pan předseda bez mikrofonu. Stále bez mikrofonu. Ano, mně to připadá skutečně velice zajímavé, ta debata, kterou zde vedeme. Už jenom proto, že můžeme eh, diskutovat o té implementaci. My jsme v loni a předloni hovořili hodně o těch Sulfur Emission Control Areas. Eh, to má platit od 1.1.2015. Platí to pro Baltské moře, pro Severní moře a až na západ po Lamaňský průplav a na sever to platí zhruba eh, až po konec Skotska. A hovoří se o tom, že eh, v tom palivu nesmí být více než 0,1 síry. Do roku 2020 toto má být rozšířeno a realizováno ve, na, ve veškerých vodách Evropské unie. Pan předseda správně říká, že pokud se podíváme na ty zbytky, tedy z extrakce ropy, když spalujete toto, a to už se nehodí vůbec na nic jiného, tak to samozřejmě produkuje nejvíce splodin. Eh, není přijatelné, aby eh, zaoceánské lodi spalovaly palivo s nějakými 3,5% síry. Eh, všichni ostatní mají spalovat palivo s 0,1% síry, což znamená eh, problém pro hospodářskou soutěž mezi provozovateli těchto, těchto lodí. lodí. Samozřejmě, co se týká Marpolu a všeho ostatního, Evropská unie signatáře Marpolu není, my to musíme provádět prostřednictvím směrnic od roku 2020 tam může být, eh, může být v palivu maximálně 1% síry a pak tento mazut, eh, když tedy z ropy vytěžíte benzín a, eh, a diesel a kerosén a všechno ostatní zbyde vám toto, já nevím, co se s tím pak bude dělat. Ono, e, upřímně řečeno, když to chcete zpracovávat i v těch lodích, to spalovat, tak to nejdřív musíte zahřát na požadovanou teplotu a teprve pak to můžete spalovat v těch velkých spalovacích komorách. No, všichni víte, jak se já k tomu stavím dlouhodobě, ale já toto zkrátka považuji za situaci, e, která je nepřijatelná. Je potřeba konec konců Marpol implementovat. Američané mají určitá opatření na kontrolu obsahu síry v palivech. My toto máme zatím jenom na severu Evropské unie, ale je potřeba to rozšířit i na Středomoří a na veškeré eh, vody Evropské unie. Já bych se chtěl zeptat, jak to vypadá s prosazováním takovýchto pravidel, jak, eh, jaký je stav této věci. Děkuji vám a teď se těšíme, jsme velmi napjatí, jaká bude odpověď. No, jaký je stav? Stav je takový, že eh, tyto Sulfur Emission Control Areas, eh, v Severní Americe je to jenom Emission Control Areas, ne, ne sledují pouze síru, ale také i kysličníky dusíku. My jsme v Evropě definovali v rámci směrnice eh, relevantní limity, které vstoupily v platnost, ale samozřejmě celosvětově to tak není. Chcete-li se podívat na IMO, tak eh, Severní Amerika a Evropa jsou jediné dva regiony, kde platí nějaké přísnější standardy na světě. Ale téma dnešního dne podle mě nejsou emise, které jdou z komína, ale e, vzhledem k tomu, že máme restrikce pro zajištění určité kvality ovzduší, jsme se dostali do situace, že někteří rejdaři se rozhodnou zaměřit se na ty eh, střední paliva, samozřejmě nebude to diesel, ale nebude to ani ten zbytek na dně sudu, který musíte nejdřív zahřát, než to, musíte začít, než to můžete spalovat. Bude to ta střední kvalita a jiní investují do alternativních paliv. Vidíme už první e, lodě na LNG, na kapalný zemní plyn, což je velice přívětivá technologie z environmentálního hlediska. A existuje celá řada pobídek v rámci různých programů na úrovni EU, abychom tedy eh, tento trend dále podporovali. To znamená, abychom podporovali investice do eh, nových lodí na kapalný zemní plyn, tedy Clean Power for Transport, to je jedna z novinek, která se nedávno eh, vyjednávala zde v parlamentu, ale pak je zde ještě jedna technologie, kterou si lidé mohou vybrat a také si ji často vybírají. A to je nadále spalovat ta těžká paliva, ale zavést skrabry, e, něco jako katalyzátory v autech, a snižovat emise takto. No, z toho katalyzačního procesu vznikne omezený objem toxického odpadu. A samozřejmě ne pokaždé, když ta loď zavítá do přístavu, ale dříve nebo později se bude muset loď zbavit i tohoto druhu odpadu. Je to nový druh odpadu, Marpol ho už pokrývá a e, stanovují se příslušné požadavky v tom smyslu, že lodi toto nesmí vypouštět do moře, to už všechno platí. Ale my tento požadavek chceme integrovat také do logiky stávající směrnice. Ovšem to by znamenalo, že bychom přístavům vnucovali nakládat s novou kategorií odpadu. A to už jde za rámec, my jsme to, nebojte se, diskutovali s právníky a s odborníky, to už jde za rámec působnosti této směrnice v současné podobě. A právě proto bude potřeba požádat vás o trpělivost my mezi tím vypracujeme nový návrh, který bude opět předmětem spolurozhodování parlamenty a radu, rad, parlamentu a rady, abychom do této legislativy mohli zavést požadavek na ta nová zařízení, která budou moci nakládat s tímto druhem odpadu. Tento návrh bychom mohli vypracovat velmi rychle, ale vzhledem k tomu, že momentálně hodnotíme eh, fungování směrnice Enkara, což je širší než tato směrnice a toto hodnocení bylo právě uzavřeno a velmi brzy, tedy do konce roku, dostanete vy i rada zprávu. Budeme evidentně muset řešit při revizi této směrnice daleko více problémů. A vzhledem k tomu, že všichni chceme v roce 2016 vypracovávat lepší regulaci, bude komise pracovat na studii dopadu, připravíme evaluaci možných dopadů, protože všechno něco stojí a buď to zaplatí přístav, nebo životní prostředí, nebo rejdař. Takže bude potřeba se zaměřit na to, jaká cesta je nejlepší a následně v roce 2017 navrhneme revizi celé směrnice, která bude zahrnovat i rozšíření kategorií odpadních materiálů na nové druhy odpadů a budou se tam řešit i další otázky které rovněž musíme přeskoumat. Děkuji vám. Takže eh, děkujeme za eh, odpovědi na tyto otázky. Eh, díky všem řečníkům. A pan Kun teď nedává pozor, takže prosím, soustřeďte se, pane kolego. Já jsem i vám mimo jiné děkoval a děkoval jsem i kolegům a je slušné poslouchat. Takže díky, byli jsme velmi spokojeni co se týká lhůt pro Evropský parlament, je 22. září, prosím pěkně. Teď se dostáváme k dalšímu bodu na pořadu jednání, což je prezentace studie na náklady neexistence Evropy, co se týká konkrétně kodifikace práv pasažérů. Výzkumná služba Evropského parlamentu nám nejprve pustí krátké video, asi pětiminutové se shrnutím této směrnice. Aha, das wird also später sein. Aha, ne, tak to bude později, mi tady právě řekli. Ja, dann kriegt Monika Norgay. Tím pádem má slovo Monika Norgay, která bude řešit eh, evropskou přidanou hodnotu. Prosím, máte slovo. My name is Děkuji vám, já jsem Monika Nogaj a nejprve se chci omluvit eh, za pana Jordana, který je vedoucím našeho oddělení a bohužel se nemohl dostavit sám v důsledku neočekávaných závazků jinde. Eh, působím v oddělení pro evropskou přidanou hodnotou. Hlavním posláním našeho oddělení je pomáhat výborům, aby zjistili, identifikovali a odůvodnili politické priority. Naše oddělení tedy podporuje Evropský parlament ve stanovování programu do budoucna. Naše oddělení nabízí systém podpory pro výbory, které jim pomáhá připravovat stanoviska EP tam, kde e, absentují odpovídající iniciativy komise. Jak postupujeme? Máme různé produkty, jednak hodnocení evropské přidané hodnoty, to jsou stručné dokumenty, které doprovázejí legislativní zprávy, jsou to taková hodnocení dopadů, podobně jako je provádí komise, ale vycházíme e, z, z práv z vlastního podnětu z parlamentu. Pak máme takzvané zprávy Coston Non-Europe, tedy um, náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu, tedy tam, kde by bylo možné získat velký přínos z koordinované akce ze strany Evropy. To už jsou širší, obsáhlejší dokumenty a ty připravují půdu pro jednu nebo několik legislativních iniciativ iniciativ parlamentu. A třetí typ produktu, eh, s nímž jste se mohli setkat, už je mapování ehm, nákladu vyplývající z neexistence společného evropského postupu a je to dokument, který se zabývá eh, možnostmi přínosu společného evropského postupu eh, pro širší oblast a to děláme obvykle na žádost či rozpracováváme takto zprávu. Omlouvám se, říká předseda. Já už jsem to řekl třikrát. Co vám připravujeme? Tedy náklady vyplývající z neexistence společného evropského postupu v oblasti práv cestujících. Předpokládám, že zprávu jste dostali elektronicky před tímto zasedáním. Zpráva vypadá takto. Je poměrně obsáhla. A e, část vznikla e, přímo e, tedy jako výsledek naší práce část je studie, kterou jsme zadali. Tato zpráva, tedy o nákladech vyplývající z neexistence společného evropského postupu, byla zadána z požadavku předchozího mandátu Evropského parlamentu, kde jsme se zaměřili na výhody, které by přinesl konsolidovaný rámec pro práva cestující. Potom parlament volá už eh, dlouhodobě, objevilo se to v dřívějších zprávách. Ehm, naše zpráva analyzuje Eh, právní aspekty mezer eh, nekonzistentností, které najdeme v současné právní úpravě předpisů eh, členských států pro různé mody dopravy. Máme tam element kvantifikace nákladů, které vyplývají pro cestující i pro společnost z této situace a e, analýza je také kvalitativní, ale najdeme tam také kvantifikaci, to patří k našim specifickým rysům. A nakonec se zpráva zaměřuje na možnosti kodifikace. A pokud mi dovolíte, aniž bych zacházela do podrobností e, informací ve zprávě, o to se postarají naši experti, ráda bych požádala experty, aby se podívali na krátkou animaci, která schrnuje hlavní zjištění zprávy. Výborně, dovolím to.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 Danke sehr für das Video. Děkujeme vám eh, za video. Já bych měl jenom takovou malou kritiku a že se hovoří eh, příliš rychle v tom videu. Eh, kdyby to bylo pomaleji, tak by to bylo lepší. Já jsem učitel, takže profesionální deformace. Děkuji vám, pane předsedo. Ano, to je, bylo naše první video, první takováto animace, vezmeme to v úvahu, tuto vaši připomínku. Pokud mi dovolíte, dám nyní slovo odborníkům, aby promluvili podrobněji o zjištěních zprávy. Děkuji. Um, good afternoon. So... Dobré odpoledne. Já jsem Natalie Merenc a mám zde kolegyně Agnešu Markovskou. Ehm, mm, vás seznámíme s podrobnostmi toho výzkumu, ač to nebude tak fascinující jako video, ehm, doufám, že to bude alespoň informativní. Velmi stručně pohovoříme o kontextu práv cestujících v Evropské unii, pohovoříme o mezerách v právním rámci Evropské unie. Moje kolegyně se pak bude věnovat metodice pro hodnocení těchto mezer a schrnutí zjištění, ještě než přejdeme k možnostem pro novou kodifikaci, které doporučujeme. Jak víte, doprava je klíčovým sektorem pro EU a týká se poměrně velkého počtu cestujících. Máme 800 milionů cestujících v letecké přepravě a 400 milionů v námořní dopravě každoročně. A EU se snaží regulovat práva cestujících, aby cestující mohli plynule cestovat po Evropě. A v různých dobách přijel různá nařízení, platí různá pravidla pro různé eh, mody dopravy a tedy jsou jiná práva pro cestující v letecké dopravě, jiná na železnici a podobně. A proto existuje poměrně mnoho mezer a nekonzistentností. A my eh, se zaměřujeme na hlavní práva eh, cestujících a ještě než přejdu k podrobnostem, chci upřesnit, eh, co myslíme tou mezerou. Taková mezera se vyskytne tehdy, pokud v některém ze sektorů nebo v některém modu dopravy není daná záležitost ošetřena, anebo máme-li zprávy z výzkumu, že se v praxi práva neuplatňují. A inkonzistentností nazýváme situaci, kdy se v různých modech dopravy cestující těší různé úrovni ochrany. Eh, příkladem mezery by bylo, kdy například máme jedno nařízení pro leteckou dopravu, jedno pro eh, vodní přepravu a podobně. Tam není uvedeno, eh, jak, v případě jak postupovat v případě narušení dopravy, zatímco v autobusové dopravě má cestující nárok na náhradu. Někde se hovoří o různé úrovni očkodnění, například při ztrátě nebo poškození zařízení pro osoby se sníženou pohyblivostí. Našli jsme 84 mezer a nekonzistentností v současných právních předpisech EU. Tyto mezery se dotýkají především práva na nediskriminaci, práva na informace, práva na asistenci a práva na očkodnění. Ehm, nejvíce zasaženým právem je právo na informace, ehm, což je zajímavé že toto bývá často nesplněno, protože cestující má samozřejmě mít právo být informován o svých právech, ať už v oblasti cen nebo právo na asistenci a odškodnění. A zjišťujeme, že v praxi jenom velmi málo cestujících eh, se dožaduje toho, na co mají nárok a právo na informace v tomto smyslu potřebuje posílení. A nyní dám slovo kolegyni, která bude hovořit o nákladech souvisejících s těmito nekonsistentnostmi a mezerami. Ehm, e, při využití metodiky na hodnocení nákladů jsme pracovali také s určitými nedostatky v dostupnosti dat a metodik. Nebylo tedy možné spočítat všechny prvky a vyjádřit je peněžně. Proto jsme zvolili prvky, které bylo možné eh, ohodnotit, odhadnout. A eh, vyskytuje se to ve čtyřech oblastech, které lze kvantifikovat, tedy transparentnost, kvalita služeb, eh, vymáhání a intermodalita kde jsme hodnotili náklady v peněžním vyjádření a všech šest oblastí, které jsme identifikovali v Bachově zprávě, byla hodnocena eh, kvalitativně a to kvalitativní analýzou i tím, že jsme hodnotili účinky v souvislosti s hodnocením Eh, zda jejich eh, účinky jsou eh, výrazné, střední nebo slabé. Tak odhady nákladů v peněžním vyjádření jsme zpracovávali na základě čistých nákladů pro společnost s tím, že jsme nebrali v úvahu transfery mezi různými sociálními aktéry, tedy například částky odškodného, které na jednu stranu e, jsou plněním pro skupinu cestujících, na druhou stranu představují náklad navíc pro skupinu dopravců. Tyto nejsou do odhadu zahrnuty. A dále, jak se náklady odhadovaly. Já vám neřeknu přesně eh, o té metodice, protože na to bohužel nezbývá čas. Dovolím si ale příklad. Důležitou kategorií byla ztráta času, například v důsledku nedostatečné transparentnosti. A tam jsme se zaměřili konkrétně na sektor letecké dopravy, kde bereme v úvahu skutečnost, že cestujícím nejsou poskytnuty od počátku rezervačního procesu jasné a transparentní informace, že cestující tedy nedostane informace o tom, které služby jsou zahrnuty v dané ceně, jaké jsou příplatky a podobně. Proto je pro cestujícího složitější si srovnat další nabídky. A E, takový cestující pak ztrácí hodně času, když se snaží různé nabídky porovnávat a ten čas je samozřejmě možné využít produktivněji. Tak to jsme hodnotili e, hodnotu ztraceného času tím, že jsme násobili počet takto ztracených hodin e, standardní hodnotou času za hodinu. Také jsme vypočítali eh, peněžní náklady související s absencí asistence. Také jsme Ehm, kvantitativně vyjádřili náklady související s vymáháním práva, tedy ať už náklady na právní služby nebo eh, čas věnovaný vyřízování nebo podávání stížností. Tyto procesy jsou příliš dlouhé, protože nejsou dostatečně transparentní, nejsou poskytnuty adekvátní informace. A také jsme hodnotili eh, náklady související na, s neoptimální intermodální tím spojením můžeme také sledovat, jaké jsou celkové náklady z eh, eh, tabulky, eh, ne takové konzervativní hodnocení, konzervativní odhad. Protože jsme nebyli schopni zhodnotit prvky ve všech sektorech dopravy konkrétně, v silniční dopravě a e, dopravě po vodních cestách. Tam jsme e, neměli dostatek údajů k dispozici. Ty údaje prostě nebyly dostupné. Nejvíce údajů, kterých se nám dostalo, se týkalo letecké dopravy. Jak vidíte, celková hodnota nákladů neexistence společného evropského postupu se odhaduje na úroveň 355 milionů eur ročně a nejvyšší náklady e, vznikají podle odhadu v oblasti intermodality, transparentnosti a tyto náklady e, e, jsou více než 100 milionů eur ročně. Zatímco v oblasti vymáhání práva jsme odhadli úroveň téměř 70 milionů euro ročně a v oblasti kvality služeb to bylo téměř 20 milionů eur ročně. Tedy ne všechny prvky nákladů se ale dají vyjádřit peněžně proto jsme prováděli poměrně rozsáhlou kvalitativní analýzu. Zjišťovali jsme, jak jaké překážky se vyskytují, například psychologické eh, zátěže, eh, stres, dezorientace a podobné. To je něco, co jenom těžko vyjádříme kvantitativně než kvůli finančně. Pak eh, jsou to záležitosti, které se dotýkají základních hodnot, které, což se týká principu nediskriminace a vůbec nutnosti pomáhat osobám se sníženou hybností. A pak máme celou škálu hospodářských dopadů, například narušení cenové soutěže v důsledku nedostatečné transparentnosti a další hospodářské dopady a dopady na životní prostředí například neefektivita v důsledku času, který byl ztracen, který eh, by bylo bývalo možné použít produktivněji a samozřejmě také vidíme, že někteří cestující jsou takto demotivováni, nespokojeni s veřejnou hromadnou dopravou, pravděpodobně přejdou k dopravě individuální, dopravě automobilem, která je samozřejmě eh, méně ekologicky šetrná. A nyní se zaměříme na pět různých možností kodifikace, které bychom rádi navrhli. Kodifikací myslíme technický termín, tedy propojení v jednom zákonem předpisu různých nařízení bez zásadních změn. Tedy propojit existující úpravu Znamená to, že všechna nařízení budou propojená do jednoho právního aktu bez změn a nezajistí příliš mnoho harmonizace. Mohou však usnadnit předávání informací a zajistit určitou transparentnost. Ehm, lepší variantou by bylo upravit nařízení předtím, než přejdeme eh, k variantě kodifikace. Budeme se tedy snažit o nápravu těchto mezer a nekonzistentností. V každém případě jde o proces, který je poměrně zdlouhavý a náročný a přinese velké náklady na implementaci. Takový proces může být poměrně dlouhý, avšak i přesto po něm zůstane eh, několik možných nekonzistentností. Další možností je efektivnější varianta, to je přepracování znění, recast, kdy Eh, přejdeme nejenom k jednomu aktu, ale zapracujeme tam také všechny pozměňovací návrhy v procesu kodifikace dojde i k novelizaci, což je varianta, která nabízí nejvyšší úroveň harmonizace a umožní také vyřešit řadu nekonzistentností a mezer, ale i tak to je úsilí, které je časově poměrně náročné eh, a v důsledku složité povahy pozměňovacích návrhů, to přinese poměrně velké implementační náklady pro členské státy. Další varianta je společný referenční rámec, takový soubor nástrojů s definicemi, termíny, koncepcemi, eh, kde se zajišťuje lepší transparentnost a jistota kodifikace. Přehlednost kodifikace nebude to však mít zásadní efekt a nemůže přinést takový postup žádná nová práva. Na druhou stranu, pokud bychom společný referenční rámec spojili ehm, s rekodifikací, bude to nejlepší. A poslední variantou by byla taková charta která by zajistila zviditelnění práv cestujících. Práv, charta práv cestujících eh, by mohla být sdílena, zveřejňována, byla by eh, účinná v tomto směru, ale nebyla by závazným nástrojem, proto by z hlediska dopadu nebyla příliš výrazná. V každém případě můžeme různé varianty vzájemně propojit, například přepracování znění spolu s tou chartou práv cestujících, čímž zajistíme jak vyšší harmonizaci, tak vyšší dopad. Děkuji. Máte-li nějaké dotazy, rádi odpovíme. Zunächst mal vielen Dank für... Eh, děkuji vám eh, za video a za vaše eh, příspěvky a prosím, nyní máte dotazy. Pan Bruno Kolniš. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Děkujeme také za videoklip. Vše to bylo velmi zajímavé. V každém případě eh, mám ještě pochybnosti z hlediska celkového výsledku protože si e, uvědomuji, že hodnocení dopadu neexistence společného postupu e, nebere v úvahu nárůst nákladů pro operátory, pro dopravce, pokud ta společná cesta je, čímž se podkopává důvěryhodnost celého řešení. Eh, třeba zlepšení dostupnosti vlaků pro postižené osoby samozřejmě sebou nese náklady a to jsou legitimní náklady, které samozřejmě mají být podpořeny eh, z úředních míst, ale také od samotných dopravců a to v zájmu solidarity, eh, rovného přístupu pro všechny občany, ať už to jsou eh, občané handicapovaní nebo bez handicapu, mají mít stejný přístup k dopravě, ale samozřejmě dělám velký otazník nad studií, pokud nebere v úvahu náklady vzniklé dopravcům. No, moment. Tam Já bych tomu chtěl také něco říci. Eh, náklady pro osoby s postižením, tak eh, ty náklady jdou eh, na bedra těch, kteří postižení nejsou. A já říkám, já nemám postižení a jsem velmi rád a za tyto náklady platím. Ale potom jsou tam, já samozřejmě potom jako cestujíc já si myslím, že jsou ale lidé, kteří nejsou ochotni nést tyto náklady. A jenom jsou společnosti, které chtějí pouze jenom zisk. A to je zcela neakceptovatelné. Potřebujeme spravedlivá pravidla pro všechny. A druhý bod, který je také důležitý, eh, v oblasti železniční dopravy. Všechny osoby s postižením mají právo cestovat a musí to platit opravdu pro všechny. A nemůže se z toho nikdo vymezit. A je dobré, abychom měli tady tuto analýzu. Letecká doprava. Takže tam to není stejné pro všechny. Například v železniční dopravě eh, v Německu 85 eh, je eh, možností, že když si někdo stěžuje, tak potom tam nejsou žádné spory. Ale v letecké dopravě máme výzkum, že pouze jedno procento eh, dostalo očkodnění eh, protože tam není žádný nezávislý orgán na řešení sporu. To jste určitě zažili. Když třeba chcete dostat eh, telefonní číslo od jakékoliv aerolinky. Já znám jednu aerolinku, je to německá aerolinka, tak prostě nic nedělá a potom to jedno procento, které to dá k soudu, tak eh, potom těsně eh, před tím eh, rozsudkem tak to akceptují, protože nechtějí, aby došlo k rozsudku. A tady tato praxe je zcela nesociální a nemůžeme s tím souhlasit. Takže máte pravdu, když hovoříte o těch 355 milionech, co se platí, takže to potom jde na bedra cestujících, ale kdo z toho má zisk? Aerolinky nebo jiné společnosti. A to nemůžeme dovolit. Bohužel bez mikrofonu. I was waiting for a moment that you ask for money. Já jsem čekal, kdy se zeptáte na peníze, jako v kostele. No. Ano, je to podobné. Yes, yes, no, I, I can only agree with... Uh... No, dobře, já mohu jedině souhlasit s panem Krámrem. To nebylo předmětem naší studie, tedy zkoumat, jaké jsou náklady pro provozovatele, tedy na to, že poskytují pomoc nebo informace ani jsme neřešili úroveň transparentnosti. A jak jsme viděli, pouze 17 provozovatelů poskytuje informace transparentně. To by tak být nemělo, ale nám nešlo o to spočítat, kolik by stálo poskytovat služby na takové úrovni, jaká by se očekávala v rámci naší společnosti. Je pravda, že taková analýza by mohla být jaksi doplňková, ale jak říkám, není to hlavní téma naší analýzy. My jsme se soustředili na náklady, na neexistenci Evropy, zejména sociální náklady, které se týkají této situace, která je zdaleka ne optimální. Děkuji vám a prosím komisi o jejich stanovisko. Pan Kurce? Děkuji vám, pane předsedo. Za prvé, co jsem chtěl říct hned na úvod, komise hodlá zajistit, chránit a dále rozvíjet práva cestujících. V tomto ohledu tato studie představuje velice dobrý přehled stávajících mezer a nekonzistentností v oblasti legislativy práv pasažérů u všech modů dopravy. Nicméně a při vší úctě k autorům této studie. My jsme přesvědčeni, že důkladnější výzkum o proveditelnosti a dopadech na pasažery e, vytvoření jednotného nástroje, který by zahrnoval všechny principy zpráv spotřebitelů s cílem harmonizoval harmonizovat e, práva pat, e, eh, práva uživatelů měl být přesto podniknut. Začnu pár obecnými komentáři. Eh, v té studii jsou faktické nepřesnosti a koncepční chyby, které oslabují celkovou kvalitu této zprávy. Například, zaznamenali jsme několik chyb, které se týkají popisu pravidel týkajících se legislativy o právech pasažérů. Například výjimky eh, podle vyšší moci údajně se neuplatňují na poskytování péče. To není pravda. Například právo na informace u letecké dopravy zahrnuje také dlouhá spoždění, tvrdí se opak. Metodika pro výpočet nákladu na absenci konsolidovaných pravidel eh, pro práva pasažérů není evidentní. Předpoklady na základě výpočtu nákladu nejsou přesvědčivé a nevždy se týkají práv pasažérů, jak jsou tato stanovena v stávajícím právním rámci. Například 138 milionů euro, což je náklad, který se připisuje nedostatku intermodality, je zavádějící protože ve skutečnosti odkazuje na eh, nedostatky vysokorychlostních železnic a nedostatek integrovaného ticketingu, což nelze vyřešit prostou kodifikací legislativy o právech pasažerů. Ale podstatnější chyba je, že ta studie nestanovuje, že kodifikace veškeré legislativy o právech pasažerů je jediné životaschopné řešení pro stávající nedostatky eh, režimu práv pasažerů a my souhlasíme s tím, že zde nedostatky jsou. Jsou zde hlavní dva problémy, o kterých ta zpráva hovoří. Mezery a nekonsistentnosti v rámci stávající legislativy o právech pasažerů a nedostatek legislativního rámce, který by se týkal intermodálního cestování. Co se týká toho prvního, tato studie neposkytuje jasné důkazy o tom, proč právě kodifikace spíš než ostatní možnosti by byla to nejvhodnější řešení na eliminaci těch mezer, které se nacházejí v stávající legislativě o právech cestujících. Konkrétně eh, kodifikace není eh, nutně to nejlepší řešení, a není často proveditelná pro vyřešení určitých mezer nebo nekonzistentností, které se identifikovaly. Fakt, že některé mezery jsou shodné pro všechny mody transportu, neznamená, že je nutně potřeba nově kodifikovat nebo pře- předělávat nařízení. Lze zkrátka pozměnit separátně jednotlivé legislativní návrhy. Existence diverzifikovaných pravidel napříč mody transportu to lze opodstatnit objektivními rozdíly mezi zasaženými příslušnými mody dopravy a také tím, že některá pravidla, která ale nesouvisejí se závazky dopravců, pochází z mezinárodních umluv a ty změnit nelze. Některé uvedené problémy nepocházejí z legislativy jako takové, ale z toho, že nedochází k jejímu řádnému uplatňování a to je něco jiného. Nicméně nevyřeší se to dodatečnou kodifikací. Co se týká nedostatku legislativních rámců inter, pro intermodální dopravu, zde si plně uvědomujeme užitečnost zavedení pravidel, která by chránila cestující během intermodálních cest eh, v rámci jediné smlouvy o přepravě. Ovšem, pozměnění veškeré existující legislativy by znamenalo, že budeme čelit riziku toho, že znovu otevřeme velice zdlouhavá jednání a vyjednávání a potenciálně to může vést až k oslabení stávajícího akýu práv pasažérů. Vidíme to například u nařízení o právech eh, cestujících a eh, u způsobu, jakým se toto diskutuje v radě. Z tohoto důvodu bychom raději viděli možnosti jako například přijetí konkrétní legislativy pro práva cestujících v multimodální dopravě. Na závěr bych rád řekl, že ten cíl zlepšení ochrany cestujících napříč mody dopravy by bylo možné splnit bez ohrožení našeho aký a to prostřednictvím různých iniciativ, jako například vyplnění těch legislativních mezer konkrétními iniciativními akty. Pakliže máme revidovat stávající legislativu pro práva cestujících, je potřeba, kdykoliv to bude možné, začlenit tam příslušná ustanovení, která zajistí eh, schodné podmínky pro všechny ostatní mody transporty a pokusit se prostřednictvím vynucování práva dosahovat progresivní konvergence této legislativy a souvisejících návrhů. Komplexnost a nejasnost určitých ustanovení této legislativy lze řešit vydáním interpretativních pokynů, tak jak to bylo u otázek cestujících s omezenou hybností a u cestujících na železnici v nedávné době. Dále je potřeba navyšovat povědomí o právech cestujících ve všech modech dopravy v, v rámci evropské kampaně pro práva cestujících a je potřeba trvat na tom, aby členské státy splňovaly veškeré povinnosti, které mají co do propagace práv cestujících na národní úrovni. Takže souhlasíme s těmi slabinami, jak byly identifikovány, ale nesouhlasíme s tím, eh, jaké je navrhováno řešení pro jejich nápravu. Děkuji. Eh, děkuji. A nyní po eh, tomto eh, příspěvku musíme dát slovo našim dvěma kolegyním, aby se vyjádřili. For your comment. Děkuji za vaše připomínky. Já musím jenom vysvětlit že nás požádali, abychom se zaměřili na možnosti kodifikace. Souhlasím s tím, že jsou možná i jiné možnosti, s tím, že kodifikační možnosti zahrnují společný referenční rámec, který může být vnímán jako pokyny. A v každém případě jsou i další cesty, jak zlepšit legislativu. A také jsem chtěla připomenout, že jsme vzali v úvahu rozdíly mezi různými druhy dopravy. A když byly objektivní rozdíly mezi druhy dopravy, tak jsme je nepovažovali za mezery a nekonzistentnosti. Také, jsme, také přivítáme jakékoliv další připomínky. Dejte nám vědět, jestli máte ještě další podněty nebo připomínky, námitky, abychom něco opravili a tak dále. Také jsme poukázali na celou řadu dalších témat. Velký problém se souvisí s vymáháním a ne vždycky eh, tou kodifikací zlepšíme vymáháním, ale kodifikace by mohla posílit vnitrostátní orgány vymáhající právo. Chtěla jsem tedy jenom doplnit, že děkuji za vaše komentáře a e, rozsah studie byl omezen. Plnohodnotné hodnocení dopadu by vám poskytlo více informací. Děkuji vám. Pan mistr van de Kamp. Pane předsedo, děkuji. E, opravdu toto odpoledne je velmi zajímavé. A měl bych dotaz pro komisi. Mm, je to komentář, o, je to komentář ke zprávě našich služeb. Eh, mohl byste tu připomínku poslat písemně, tady tuto připomínku komise? A potom eh, já si myslím, že je opravdu dobré, aby nám komise řekla, že není dobré kodifikovat. To mě tedy zaujalo. A potom na druhé straně výsledky, které nám tady představily tyto dvě eh, paní a posouzení dopadu na jiné straně. Jak by se to mohlo dát dohromady? Protože je to eh, podobné, ale to, co děláme tady, to je už po tom, co to proběhlo. Ale s výhledem do budoucnosti, prosím, eh, zabraňte tomu, aby se práce dělala dvakrát. Eh, když máme eh, eh, Vás jsem neviděl, promiň, promiňte, prosím. Dítře, Eh, tady jsem na straně, tak na mě není vidět. Já bych měl eh, dotaz eh, pro komisi, protože jsem zpravodajem pro multimodální e-ticketing. Samozřejmě je zajímavé, když tady hovoříte o tom, co je možné, ale máte nějaké konkrétní myšlenky nebo nějaký časový horizont, abychom tedy měli něco, co si můžeme představit pro tu moji zprávu. Dobře, takže Samozřejmě nechceme, aby se tedy dělaly dva výzkumy, ale zase, když dojdou k opačným výsledkům, tak zase je eh, dobré, abychom měli dva, protože potom jsou dvě různé pozice a my si, pet, my si pitom rozmyslíme, kdo má pravdu, kdo pravdu nemá. To je určitě napínavé a proto eh, dnes odpoledne dochází k takovéto zajímavé diskuzi. Ale nyní dávám slovo komisi Eh, jestli nám tedy to můžete dát eh, písemně, protože to je důležité pro pana van de Kampa. Tak eh, můžete se k tomu ještě vyjádřit, komise? Oh, yes, certainly. These comments can... Ano, samozřejmě. Tyto připomínky vám můžeme zašla, zaslat písemně, ano. Thanks a lot. On to the integrated ticketing. A teď k integrovanému e-ticketingu můžete na to zareagovat vy? nebo někdo jiný? Jestli existují nějaké konkrétní plány? V současné době začínáme pracovat na legislativním návrhu integrovaného vydávání jízdek. Já vám nemohu dát konkrétní eh, časový harmonogram, protože postupy v komisi jsou poměrně zdlouhavé a těžko se dá říct, kdy to vznikne, ale předpokládáme, že do konce roku 2017 bychom to měli mít dopracované. Da würde ich ja tak eh, chtěl bych se zeptat tedy, proč ne dříve? Eh, v tom jsme si asi všichni, eh, v tom jsme asi všichni zajedno a apelujeme na komisi, prosím, rychleji. OK. Dann können wir dies... Dobře, takže tento bod pořadu jednání bychom uzavřeli. Děkuji všem za prezentaci, za video. Eh, děkuji a nyní další bod našeho programu. Je to zpráva komise ohledně výjimek eh, udělených členskými státy na základě nařízení číslo 1371 lomeno 2007 o právech a povinnostech cestujících v železniční dopravě. Děsters byl eh, zpravodajem před osmi lety a určitě jsme napěti, jak to dopadlo. A nyní bych dal eh, slovo panu eh, Jean-Louis Colsonovi, zástupci komise, aby o tomto pohovořil. Yes, thank you very much, Mr. Chairman. I will, uh, brief... Ano, děkuji. Já se stručně vyjádřím k té zprávě, pokud uh, Eh, jste informováni od chvíle, kdy zprávu komise vydala, tak vám eh, budu informovat o vývoji, který proběhl. Jak víte, členské státy EU mohou udělovat výjimky některým národním službám od plného Eh, uplatnění nařízení, a to pro domácí dlouhodobé eh, spoje. Až do roku 2024 mohou to uplatnit také pro příměstské eh, a regionální spoje po neomezenou dobu a nakonec eh, to mohou eh, učinit také pro spojení a cesty, jejichž podstatná část probíhá mimo území EU a tam žádné časové omezení také není. Eh, my jsme připravili zprávu 3. prosince 2009 tedy situace 3. Eh, eh, prosince 2015 bude taková. Tedy v té, tehdy eh, pouze Čtyři členské státy, Itálie, Nizozemsko, Slovensko, aplikovalo e, toto nařízení. 22 členských států mělo výjimky do různých měr. Bylo tam ještě Dánsko těch, mezi těmi čtyřmi zeměmi, e, zatímco e, čtyři, 22 států mělo plné výjimky. Bulharsko, Francie, Irsko, Lotyšsko, Rumunsko pouze 36 všech spojů z hlediska kilometru na cestující eh, bylo bez výjimek. A zde bych mohl zmínit ještě další členské státy s výjimkami a eh, zcela jasně ze zprávy vyplývá, že máme takovou směs různých pravidel. Takový patchwork znamená to, že cestující nemohou plně uplatnit svá práva, neexistují rovné podmínky pro eh, železnice, v rámci EU není transparentnost vzhledem k existenci různých systémů a to způsobuje nedostatek právní jistoty, jak pro dopravce, tak pro cestující. Jak vypadá současná situace? Zásadně se nezměnila od 3. prosince 2014. Pouze pět členských států uplatňuje nařízení bez výjimek. K těm čtyřem, které jsem zmínil, si přidejte Belgii. Pět členských států v současné době tedy aplikuje plně nařízení. A Francie odstranila výjimky pro dálkové vnitrostátní spoje. Francie teď uplatňuje nařízení nejenom pro mezinárodní spoje, ale také E, pro domácí dálkové spoje. Ale kromě těchto dvou změn, uzná to Belgie a e, Francie, možná Spojeného království, které uvažuje o aplikaci nařízení šířeji, ale zatím se definitivně nerozhodli, nedošlo k žádné změně oproti situaci 3. prosince 2014. V každém případě Eh, zlepšení, které nastalo, je velmi skromné. Co tedy děláme v tomto ohledu? Začali jsme připravovat hodnocení dopadů. To bude probíhat eh, v roce 2016 a zaměří se na hledání cest pro zlepšení eh, podmínek pro cestující, zlepšení eh, tedy rovných podmínek pro hospodářskou soutěž mezi dopravci, s tím, že se nařízení možná změní v různých aspektech, ale cílem bude snížit počet výjimek aplikovaných jednotlivými státy a snížení výjimek bude v praxi znamenat odstranění výjimky pro vnitrostátní spoje a Eh, také omezení dalších výjimek. Děkuji. Gibt es Fragen? Eh, děkuji vám. Chcete se na něco zeptat nebo se nějak vyjádřit? Ano, prosím. What is the follow-up? Možná mi to uniklo. Teď hovořím anglicky. Jak eh, bude dále pracovat komise? Co teď chystá? Bude někoho trestat nebo motivovat k tomu, aby pravidla dodržoval? Eh, takže v roce 2007, když se tady toto téma ukončilo, tak tam existovaly mm, nepřímo výjimky, ale prostě zákonné možnosti, eh, tak aby to bylo třikrát po pěti letech. V případě, že byl nějaký důvod, tak se to mohlo eh, přerušit. Eh, ale když máme 28 eh, členských států a když se toho budou těch eh, předpisů držet pouze čtyři, no tak si to můžeme odpustit, ty předpisy. Ty země, které to dělali pět let, tak ale museli udat důvod, proč toto prostě se jen tak akceptuje bez ničeho, nebo jak je to. Německo tam není zmíněno. Já bych chtěl vědět, já vím, že během eh, dvou let eh, bylo potřeba, aby se Bundestag rozhodnul. Já jsem si tenkrát eh, stěžoval. Byla uvedena do úřadu ministrně spravedlnosti, ale ona neřekla, že to je Eh, že to bylo z pera Evropského parlamentu, ale uvedla to tak, jakož to byl její návrh. A když potom eh, opozice řekla, že by se to mělo zpřísnit, tak eh, ona řekla, že to zakazuje Evropská unie. Takže znovu tady máme stejnou představu, že to, co je dobré, to dělám já na národní úrovni a to, co děláš to, co je špatné, tak to je vina Evropské unie. Já bych chtěl konkrétně vidět, omlouvám se já, protože jsem z Německa, tak bych chtěl vědět, Eh, kde to Německo neprovedlo. Protože eh, jak to eh, vypadá v těch zemích, kde je to transponováno a jak řekl pan van de Kam, co dělá Evropská komise v případě, že takovéto, takováto legislativa není transponována. Prosím, máte slovo. Danke, Herr Vorsitzender. Herr Colson hat mich gebeten, dazu zu antworten. Um... Já jsem byla požádána, abych na to eh, zareagovala. Já musím eh, říci, že ty eh, výjimky jsou možnosti, které zakotvuje legislativa. Členské státy mají možnost legálně uplatnit tady tyto výjimky. Výjimky jsou proto, že členské státy, které mají problémy s tím, aby eh, to uplatnili v případě všech eh, železnic, tak aby to mohli postupně zavést. Ale nemusí zdůvodňovat proč, eh, z jakých důvodů vyňali některé ty služby z tohoto nařízení. V roce 2012 jsme provedli hodnocení a tam se skonstatovalo, že Eh, tento článek eh, nařízení byl eh, vyňat, který je nákladný. Jedná se o očkodné, jedná se o asistenční služby pro osoby s postižením a k tomu patří mm, také otázky v případě pojištění ty platby. Prostě tento článek byl vyňat. Ale členské státy to nemusí zdůvodnit během eh, pěti let musí vždy říci, jestli chtějí tuto výjimku prodloužit. Eh, v případě velkých eh, vzdáleností tam je to až do roku 2024. V případě Německa to je tak, že v případě eh, dlouhých eh, vzdáleností, tak ty nejsou vyňaty, protože tam platí nařízení pro všechny služby, ale Německo eh, v případě měst, Německo vyňalo městské, příměstské a regionální vlaky, vlaky a to neohraničně. A nyní bych chtěl přivítat George Bacha, protože celou dobu se hovoří o jeho zprávě, takže vás vítáme. Eh, samozřejmě, když přijdete pozdě, tak je na vás upoutaná pozornost. Já bych ale chtěla říci, že co se týče těch eh, regionálních eh, vlaků, tak to byl tenkrát kompromis, ke kterému jsme došli, protože původně komise a rada chtěli, aby eh, cestující v železniční dopravě byli pro pouze mezinárodní dopravu. A my v parlamentu jsme řekli, tuto hloupost neuděláme. A co to znamená, že když pojedeme z Kolína do Bruselu nebo z, eh, z Kolína do Cách je spoždění, tak eh, potom se to neaplikuje na tu cestu do Bruselu. Tak o tom jsme do noci diskutovali a ten kompromis byl, že to platí pro celou dopravu v EU, ale ne pro ty E, příměstské e, trasy. Takže toto bylo e, řečeno Německu, že to platí tu výjimku i v případě Hamburku do Mnichova. To je jasné. To byl kompromis, protože jinak by to nebylo možné. A s tím tenkrát všichni souhlasili. A proto já nemám na mysli porušení v případě regionálního, regionální dopravy, musí, to, co mě zajímá, je něco jiného. Tady k tomu musíme mít nějaké hodnocení. Samozřejmě je dobré, když nám nabízíte regionální dopravu, ale na evropské eh, úrovni se to stanovilo pouze v případě velkých vzdáleností a kilometrů. Takže možná k tomu můžete něco říci. Ano, jak jsem právě řekla, ta dálková doprava může být vyňatá eh, třikrát pět let, takže nejpozději do roku 2024. Eh, zveřejnili jsme na webové stránce takový přehled, kde je přesně vidět, které členské státy vyňaly dálkovou dopravu. Eh, to znamená tedy v rámci členského státu, ano, dálkovou dopravu. Německo k tomu nepatří, to znamená, Eh, když pojedete od pana, eh, když pojedete z Hamburku do Mnichova, tak to platí. Nicméně ve Francii to například ještě v loni neplatilo, teprve letos se to změnilo. Tam teď ta výjimka byla odstraněna. Dobrá, děkuji. Eh, George Bach chce něco říct nebo ne? Ne? Nebo ano? No, to já ti to řeknu, my jsme před chvílí viděli dokonce film. To si o hodně přišel. Prosím, prosím. Ano. Díky tedy za <laughs> tu pochvalu a za to blahopřání, pane předsedo, ale vážně, já měl schůzku stinových zpravodaj ve výboru Empl a přece jenom to víte, eh, doprava je sice důležitá, velmi důležitá, ale zaměstnanost eh, je také důležitá věc. Ale jsem tady dobře teď eh, k těm cestujícím na železnici. Ano? Výborně. Já jsem si četl zprávu komise a Něco si o ní samozřejmě také myslím, když eh, byť tedy sdílím závěry komise, všem ty závěry nejsou uspokojivé, protože komise upozorňuje na celou řadu problémů, eh, se kterými se každý den setkávám. Takže máme tady skutečně takovou legislativní džungli, co se týká práv cestujících, a je zde tolik různých výkladů na národní úrovni, že skutečně obdivuji ty, kteří se v tom ještě vyznají, protože i já mám často problém s tím občanům vysvětlit, jaká vlastně tedy mají platná práva. A k tomuto závěru dochází také komise. Tedy má otázka. jaký má být další postup. Podle mě nelze nečinně přihlížet. Je potřeba, abychom byli aktivní, je potřeba, abychom tedy vzali na vědomí e, rozhodnutí jednotlivých orgánů, ale je potřeba stanovovat nové výzvy, nové požadavky, protože jinak toto bude proces bez konce. Protože členské státy chtějí znovu další a další výjimky, částečně se také dosti značně spožďují oproti tedy požadavkům komise a já si myslím, že musíme společně něco podniknout. Má otázka na komisi je tedy taková, kromě tedy té bilance, kterou jste nám představili, já si myslím, musíme začít dělat něco navíc, musíme podniknout nové iniciativy. A otázka, jak si myslíte, že bychom měli postupovat? Druhá otázka. V posledních měsících jsme zejména tady v Belgii vedli důležitou diskusi, protože Belgie byla velmi zdrženlivá v oblasti výjimek, použila jich jen málo a zasadila se ty návrhy plně implementovat. Já mám tak trošku dojem, že ty země, které se pohnuly, které toto implementují, eh, vypadají navenek jako ti největší blbci, protože, to, protože nežádali o výjimky. A tak to nesmí být. Já si myslím, že bychom eh, i v této oblasti měli něco udělat. A opět zde má otázka na komisi, jak si myslíte, že bychom měli postupovat. Víte o takovýchto praktikách? A pokud ano, co proti ním můžeme dělat? Děkuji. Ano, samozřejmě přijímáme omluvu, že jsi byl na schůzce stínových zpravodajů, to je důležitá věc. Mě to také bude zajímat, co se tam dělo. A teď tedy, eh, co bude komise dělat? V Německu se říká, ten upřímný nesmí být tím hloupým, ale pokud to tak má být na evropské úrovni, že tedy ti, kteří implementují, jsou za hlupáky, tak to není správné. Nevím, možná je to eh, i trošku kritika pro nás. My jsme si tehdy mysleli, že u těch třikrát pět let, že to budou třeba jeden, dva státy, které budou mít skutečně velké problémy a že jim umožníme velkou, eh, jaksi velkou časovou rezervu, ale už to nikdy neuděláme, už to nikdy neuděláme, protože se žádá o výjimky bez jakéhokoliv oprávnění, bez jakéhokoliv odůvodnění. Po této zkušenosti Eh, věřím, že ani komise není spokojená. My tedy rozhodně nejsme spokojeni a eh, vy asi snad taky ne. A otázka je tedy, co hodláte dělat. Prosím. Donc nous ne sommes pas contents c'est très clair. Hein, on... Nejsme s tím spokojeni, nejsme spokojeni se situací, která vznikla, ale z právního hlediska eh, je to podle litery zákona. Státy mají právo využít tyto výjimky, které využívají, aniž by to museli odůvodňovat. Eh, bohužel eh, předpisy jsou takové. My jsme začali pracovat na analýze dopadů Ehm, a podle toho, jaké budou výsledky této studie dopadů, budeme moci přijít s konkrétním legislativním návrhem, eh, jak řešit problém výjimek. Já vám tady nemohu slíbit eh, legislativní krok, když teprve analyzujeme dopady. Je to samozřejmě jedna z možností, která je otevřená, která samozřejmě se týká těchto výjimek eh, a jak s nimi skoncovat, ale jsou i jiné možnosti, které můžeme využít využít z hlediska práv cestujících na železnici. Já, tam... Děkuji vám. Pokud nejsou další otázky ani komentáře, tak tento bod uzavřeme a dostáváme se k bodu 16. Různé. Různého nic nemáme. Tím pádem bych vám pouze řekl, že se uvidíme opět 12. října v pondělí v 15 hodin. Děkuji vám srdečně za účast, nebyla velká, ale byla za to intenzivnější. Děkuji vám ještě jednou za všechny příspěvky a přeji vám hezké odpoledne. Naschledanou. Merci beaucoup, vous sentez très très bien sorti. Très très très bien sorti, vous sentez très bien sorti. Merci beaucoup pour le, le premier truc parce qu'on les a complètement coupés.